Paní předsedající. Paní předsedkyně. Good afternoon. Dobré odpoledne, dobré odpoledne, dámy a pánové můžeme pokračovat. Co se týče zápisu včerejšího zasedání, tak to už je k dispozici. Vše je k dispozici. Má proti tomu někdo něco? Ne. Není tomu tak? Tak v tom případě se můžeme hned dostat k prvnímu tématu dnešního odpoledne a půjde o klimatickou a ekologickou krizi. Chci říct, že v rámci tohoto postupu nebude fungovat postup k HDI a nebudeme také akceptovat ani modré karty. Takže jako první bude hovořit paní Dalí. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Thank you to... Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem kolegům, kteří jsou zde, děkuji také zástupcům finského předsednictví. Doufám, že si všichni uvědomujeme naléhavost tohoto tématu a Všichni samozřejmě víme, že hladina moře stále eh, se navyšuje. V tuto chvíli víme, že k tomuto navyšování bude docházet eh, i nadále v budoucnosti, a to v mnohých eh, místech. Co se týče také požárů, požáry lesů, ty budou také pokračovat. A to nejsou pouze jen prázdná slova, to je v podstatě jen součást závěrů mezi státního panelu pro klimatické změny. To znamená, najdete to v závěrečné zprávě tohoto panelu. To znamená, všechny tyto naléhavé záležitosti na nás doléhají, na nás všechny v našich životech i tady v Evropském parlamentu. Podívejte se, už je toho dost, už je toho dost této retoriky. Retoriky, kdy budeme říkat, že je třeba si něco dělat, ale v podstatě nic neděláme. Potřebujeme závazná opatření, závazná opatření, která budou platit. A občany, kteří právě platí za sucha, bou bouře, požáry chtějí, chtějí, abychom se pod, pořádně začali věnovat příčinám tohoto eh, extrémního vývoje klimatu. A proto vás vyzýváme všechny a k tomu, abychom se podívali na nový způsob, jak přistupovat k této naléhavé situaci, protože je to opravdu naléhavá krize. Nemůžeme ale pouze říkat, že je to naléhavá krize, protože ve chvíli, kdy hoří váš eh, dům, tak eh, nestlačíte pouze tlačítko a budete čekat na to, že někdo přijde, aby vám pomohl. Prostě začnete hasit hned vy sami a proto musíme začít pracovat hned teď. Musíme se začít věnovat sociálnímu, klimatickému, ekonomickému plánu, který bude dostatečně financován, který zajistí také řádnou implementaci. Musíme také zajistit eh, dobře financované přechodné období, které musí začít už příští rok. Musí jít o soukromo veřejná partnerství na všech úrovni. Co se týče uhlíkové neutrality. Ta musí jít ruku v ruce s přetavením postupů v průmyslu a to samozřejmě musí také navýšit také zároveň naší konkurence schopnost, která povede také ke zlepšení celkového zdraví našich občanů. SAD chce ambiciozní plán pro dekarbonizaci. To znamená, že ty dotace už nemůžou zůstat u fosilních paliv, musí se přesunout někam jiná. K alternativním zdrojům energie musíme zajistit také vše, co bude podpořovat podporovat biodiverzitu a potřebujeme také nový strategický model, který zajistí, že nebude docházet k nedostatku potravin. A také musíme zabránit vylesňování, odlesňování. Musíme lépe chránit také zdroje vody, které jsou pro nás celá zásadní. A musíme samozřejmě také zajistit, že vše, co budeme stavět, bude e, ekonomicky a energeticky účinné. Potřebujeme také fond pro toto přechodné období, které zajistí, že tento proces nepůjde na úkor těm nejzranitelnějším. To znamená, my potřebujeme klimatický akt, který by měl vést také k eh, splnění našich klimatických emisních cílů do roku 2050. Dekarbonizace námořní přepravy eh, je samozřejmě nezbytná. Potřebujeme alternativní paliva, potřebujeme také udělat všechno pro to, aby ekosystémy v pobřežních oblastech byly opět znovu, obě, znovu obnoveny. A naši mladí lidé se vydali na ulici a hovoří, jejich hlas je slyšet. Buď to budeme říkat, že tady nastala krize a nebudeme nic dělat, anebo se té výzvy chopíme a uděláme všechno pro to, abychom něco s tím udělali, abychom byli silní. A my chceme jednat, jako jsem uvedla na druhém místě. To znamená, chceme být ambiciozní a silní. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď za finské předsednictví paní ministrině máte slovo. Vážená eh, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, velice vám děkuji, že jste mě sem pozvali, abych zastupovala radu na této velice relevantní rozpravě. Klimatické změny jsou přímou a existenciální hrozbou, která se nevyhýbá žádné země, protože už jsme viděli různé devastující důsledky klimatických změn. Proto je třeba intenzifikovat akce proti tomu, což je velice důležité vzhledem k posledním eh, vědeckým poznatkům Například tady máme zvláštní zprávu mezi mezivládního eh, panelu pro klimatické změny, který ukazuje, jaké budou nárůsty teploty. Ukazuje se, že člověkem způsobené eh, změny už zvedly eh, o jeden stupeň teplotu nad předchozí a bez intenzifikace klimatických akcí globální teplota by se mohla stoupnout po roce 2060 o více než 2 stupně a mohlo by to dále stoupat. Navíc k tomu klimatická změna, stále více změn vede k horš, zhoršování biodiverzity, situace vodních zdrojů a ekosystému. Arktika, Arktida se uh, otepluje o více než dvakrát více než je globální průměr a má to globální a regionální důsledky. Nicméně podle zprávy OSN Eh, příspěvky, které předložily zprávy kolektivně eh, z strany eh, politické dohody, nedosahují toho, co je třeba, aby se dosáhlo dlouhodobých cílů pařížské dohody. Tedy zatím byl nedostatečný pokrok. Nicméně vidím, že tady narůstá snaha o ambicioznější akce. To je velice pozitivní příznak, totiž, že se lidé stále více uvědomují a více se znepokojí klimatickými změnami a jaký to má vliv na svět svět jako takový. Konkrétně je pouzbudivé, když vidíme, že občanská společnost, občané a zejména mladí lidé volají po ambicioznějších eh, krocích. Eh, klimatické změny způsobené společností jsou samozřejmě spojené s tím, jak v industriální eh, éře lidstvo vyrábělo a spotřebovávalo, ale mladí lidé mají dnes veliký význam pro to, aby se zajistilo, že planeta bude vhodná pro život i v budoucnosti pro budoucí generace. Musí se o to zasadit. Klimatický summit, který se konal minulý měsíc, byl další vítanou iniciativou, aby se eh, intenzifikovaly společné snahy ve světle pařížské dohody. Eh, musíme si společně to uvědomovat a musíme si uvědomovat my, vlády, společnost, podniky, co všechno je třeba dělat k tomu, abychom způsobili ten eh, přesun paradigmatu a ten ekonomický a sociální rozvoj ve společnosti, abychom se vyhnuli katastrofě katastrofálním klimatickým změnám. Evropská unie je odhodlána navyšovat tyto ambice a vést na této cestě. Je třeba ekonomický rozvoj oddělit od emisí. Od roku 1990 do 2017 ekonomika v Evropské unii rostla o 57%, zatímco celkové skleníkové emise o 22% naopak klesly. Evropská unie eh, chce dosáhnout svých cílů, dokonce je překonat, pokud je o snižování snižování eh, emisí skleníkových plynů do roce 2020. Má také úplný legislativní balíček, aby se zajistilo dosažení cílu do roku 2030 a tudíž, že skutečně přispěje k plnění pařížské dohody. Nicméně také víme, že politika, kterou dnes provádí Evropská unie, nebude stačit, když zvážíme, kolik je třeba snižovat eh, tyto emise, abychom dosáhli dlouhodobých cílů. Proto rychlá a dlouhodobé eh, spotřenské transformace budou zapotřebí v nadcházejícím desetiletí. Za tím účelem, je, jak to je požadováno na všech stranách, Evropská unie předloží dlouhodobou strategii Evro- eh, rámcové konvenci OSN do roku, v rámci do roku 2021 se o redukce skleníkových plynů. Rada od listopadu loňského roku eh, hovoří o tom, jak dosáhnout uhlíkové neutrality na základě kom, eh, dlouhodobé strategie komise Čistá planeta pro všechny. Potřebujeme velké ekonomické a společenské změny, aby v Evropské unii se dosáhlo uhlíkové neutrality. O to se budou muset postarat všechna odvětví ekonomiky. Proto je velice důležité, že tato diskuse je široká, intenzivní a inkluzivní. Musí zahrnovat všechny členské státy. Vůle zajistit přechod eh, se týká všeho. A musí to být ale uděláno tak, aby to bylo spravedlivé a ekonomicky únosné pro všechny občany. Spravedlivé. Musíme myslet na členské státy a regiony, aby nikdo nezůstal pozadu, nebyl vynechán. Na druhé straně toto období přechodu nám nabízí také velké eh, příležitosti pro hospodářský růst, pro nové pracovní příležitosti a rozvoj. Abychom realizovali tento potenciál, je třeba dále investovat do výzkumu a vývoje a chránit chránit odvětví před konkurenčními tlaky v globálním kontextu. Většina členských států souhlasí s cíly klimatické neutrality do roku 2050 v Evropské unii. Některé členské státy už mají své vlastní cíle, které tomu mají přispět. I nadále pracujeme na dohodě, kterou by mohly podepsat všechny členské státy a čekají, že Rada bude dále vyfinalizovat představu o klimatických, o boji proti klimatickým změnám a že to bude ještě teď do roku, konce roku 2020. 2019. Děkuji vám a teď má slovo pan komisař Ettinger za komise. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, milí poslanci, milé poslankyně, vážená paní ministrině, která zastupujete předsednictví na radě. Já tady musím dnes zastupovat svého kolegu, který zde nemohl být, nemůže být. Nicméně, co se týče nového parlamentu, tak i v souvislosti s nově nastoupenou komisí mají samozřejmě právo vnímat udržitelnost a ochranu klimatu jako absolutní prioritu. Samozřejmě v každé případě. A tady lze se samozřejmě spoléhat a navazovat také na práci bývalého parlamentu i komise. To znamená, že udržitelnost a klimatické změny a s tím související společná pravidla a nové nástroje, to je to, na co již tedy můžeme navazovat. Na globální úrovni můžeme říci, že Evropa je v každém případě velmi ambiciozní ještě před pařížskou konferencí i po pařížské konferenci a chci říci, že jsme se zavázali tedy k tomu, k velmi ambicioznímu cíli, to znamená, aby nedošlo k navýšení teploty o víc jak 2 nebo 1,5 stupně, což není to, co by sdíleli úplně všichni na globální úrovni. Ale my jsme se k tomu zavázali. Ale chceme k tomu přistoupit naším evropským způsobem. To znamená, že národní, národní, eh, konkrétní eh, přístupy, to je pouze ta druhá nejlepší cesta. To znamená, že europeizace, udržitelnosti a klimatu, to je něco, co opravdu smysl dává. A proto také máme různé nástroje, včetně tedy ETS, systém obchodování s emisními povolenkami. To znamená, hovoříme tady o snaze snižování množství CO2 a Snažíme se také ukázat, jak nebyrokraticky lze tento problém také řešit. To znamená, jakým způsobem chceme splňovat ty cíle, které jsme si stanovali pro rok 2020, 2030 a také pro rok 2050, který by měl být už emisně neutrální. A to platí samozřejmě pro všechny, pro naše hospodářství, pro náš průmysl. Ale součástí toho není mobilita, dopravní přeprava, ale pořád tady ještě také součástí není eh, ještě stavebnictví a také eh, vytápění budov a také zemědělství. To jsou věci, které tam tedy obsaženy nejsou. To znamená, že tady bychom se měli zeptat nové komise, zdali by tedy z hospodářského úhlu pohledu by tyto věci neměly být obsaženy minimálně tedy, co se týče dopravy, přepravy eh, budov a energetické účinnosti budov, zdali by to tedy neměly, nemělo být součástí. To znamená, hovoříme tady o společném vnitřním trhu a měli bychom hledat tedy společná řešení. To by jistě smysl dávalo. To znamená, jaké možné nástroje může komise navrhnout. Můj kolega Timmermans bude tedy zodpovídat za tuto oblast. Já tedy musím být samozřejmě v tuto chvíli trošičku zdrženlivý, protože on bude zodpovědný za Green Deal, který poté, co komise vstoupí do své funkce a začne oficiálně pracovat, tak poté on se bude oficiálně vyjadřovat právě k tomu novému Green Dealu a s ním spojeným mm, eh, vyhodnocením a hodnocením. Samozřejmě, že tady s tím hodně souvisí nové technologie. Nové technologie, které budou navyšovat energetickou účinnost, které budou snižovat eh, emise a tím přispívat také k cílům Horizontu 2020, což je tedy zcela zásadní pro tento obecný program. Kromě toho vycházíme z toho a chceme udělat všechno pro to, že aby vlastně systém ETS se vyvíjel i do budoucna. To znamená, že bude se také navyšovat cena za tunu emisí. A tady v této oblasti je Evropský parlament ve středu všech vyjednávání a porad. A na to nesmíme zapomínat. Za třetí, hovoříme tady o cíli snížení o 40 a s těmi opatřeními, o kterých eh, rozhodl bývalý parlament, to znamená Green, eh, Clean Energy Package, Mobility Package, tak podle našich kalkulací s těmi opatřeními by se nám mělo podařit dosáhnout tohoto cíle minus 40 až minus 45, ale teď už se hovoří o snížení o 50%, takže tady potřebujeme rozhodně eh, Tady potřebujeme hodnocení dopadu. Je třeba se podívat tedy na ty závěry a rozhodnutí bývalého mandátu a možná dojdeme k tomu, že některé z těch věcí je třeba revidovat. Ale týká se to samozřejmě i obchodních dohod, protože Evropa je zodpovědná pouze za 9 všech eh, emisí na globální úrovni. A proto ve chvíli, kdy hovoříme o obchodních dohodách s jinými partnery a ve chvíli, kdy hovoříme o společném jednání, no tak to tady opět dává hodně smysl. Ve chvíli, kdy vyjednáváme se Singapurem, Větnamem, Mercosurem, Austrálií o exportu, importu a ochraně investicí a zároveň tedy o ochraně klimatu, no tak to musí být něco, co bude prostě součástí všech obchodních dohod. Musí to být součástí všech obchodních dohod se všemi našimi partnery. Musíme si ještě přeskoumat, zdali i při importu můžeme zabraňovat úniku CO2 a musíme se tedy také podívat, jakým způsobem by emise mohly být zdaňovány. Paní von der Leyen to také zmiňovala a to mnohokrát. Můžeme si ještě a musíme přeskoumat, zda je to tedy v souladu s pravidly Světové obchodní organizace. A kromě toho také je třeba se podívat, eh, jak se budou řešit konflikty mm, na poli obchodním, ať už to budou války nebo konflikty vycházející z Washingtonu DC a nebo odjenut. To znamená, budeme muset v každém případě hledat neustále vyváženost. Co se týče nového rozpočtového rámce, který je pro nás samozřejmě důležitý a brzy se nám ho podaří um, odsouhlasit. 45% všech, všech výdajů zároveň nějakým způsobem se věnuje otázkám klimatu. Podívejte se, 40 miliard je alokováno prostě do různých programů. U některých to musí být 40, u některých 60%, u některých 0%. Prostě otázky, klim, otázky klimatu prostě jsou součástí mnohých programů. To znamená, tady v tuto chvíli hovoříme o možnosti fondu pro přechodné období. Máme 41% uhelných oblastí ve 12 členských státech. A tato strukturální změna v těchto oblastech, protože jenom v Polsku víme, jich je 19 a e, samozřejmě víme, že dochází k, v podstatě k uzavírání těchto uhelných e, dolů a k přechodu transformaci těchto oblastí, ale musíme to udělat tak, aby to nemělo negativní dopad na společnost, společenskou e, spravedlnost. To znamená, že k tomu se také musíme nějakým způsobem vyjádřit. Jakým způsobem tedy tento fond pro přechodné období bude na tyto výzvy reagovat a jakým způsobem se tedy budou schvalovat dotace nebo prostředky z, těchto, z toho, toho fondu. A to je přesně to, co nás bude hodně zaměstnávat v následujících měsících. Co se týče EU Invest a Evropské centrální banky, to samozřejmě bude jen součást, jedna z mnoha součástí Green Deal dílu, zeleného dílu. To znamená, jakým způsobem budeme schopni co nejúčinněji propojit jak veřejné, tak soukromé eh, peníze. Ano, Green Deal, návrh komise paní von der Leyen a pana Timmermanse bude konkrétním základem pro vaše vyjednávání. A doufám, že budete moci navázat na práci bývalého Evropského parlamentu. Předpokládám, že se budete držet stejného směru, ale budete jednat rychleji. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Děkuji. A nyní za politické skupiny. Z, za EPP. Paní Delange, prosím. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Je zřejmé, že řešit klimatické změny představuje jednu z největších výzev naší doby. A už bylo zmíněno, že je to jedna z klíčových priorit nové komise. Jakožto křesťanská demokratka si myslím, že nevlastníme tuto planetu, pouze ji chráníme pro příští generace. A proto máme morální povinnost se o ní starat. A v této rozpravě jsem si jistá, zazní ti, kteří jak si ukážou prostředníček vstyčený budoucím generacím. A také tu budou ti, kteří vám řeknou, co přesně musíte dělat, máte dělat, že si musíte izolovat dům a koupit si Teslu, i když stěží výjdete e, na konci měsíce. Ale EPP se domnívá, že existuje třetí cesta – cesta, která řeší klimatické změny, ale zároveň bere eh, ohled na lidi. A, a tak, aby žádný region nezůstal pozadu. A pak je to také fond, fond pro spravedlivou transformaci. Neměl by být pouze Green Deal a nebo klimatická role Evropské unie, ale měli bychom mít také silnou průmyslovou politiku, abychom měli nejčistší, nejinovativnější průmysl, který zároveň zachová pracovní místa pro příští generaci. Pokud kolegové hovoříme o udržitelnosti ve všech ohledech, která environmentální řeší klimatické změny, ale také sociální a ekonomická, musíme mít silný průmysl. A pokud jsou kolegové ochotně pracovat na těchto třech aspektech, tak EPP bude nepochybně jejich partnerem. Děkuji. Děkuji. A na za socialisty a demokraty na dvě minuty paní Fricon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poslanci a poslankyně, já věnuji velkou pozornost tomu, co říká panel OSN pro klima, který říká, že můžeme stále zvrátit tento trend a splnit pařížské cíle, ale musíme jednat okamžitě. A Evropská unie v tom hraje zásadní úlohu. Jakožto pro socialistku je pro mě jasné, že Evropa musí ukazovat směr, tak abychom dospěli ke společnosti, která klima chrání, musíme snížit emise v rámci energetické politiky Evropské unie musíme se obrátit k čisté energii, musíme předejít eh, emisím z dopravy a energetiky. Všem je nyní jasné, že musíme snížit emise ještě více a rychleji, než tomu bylo dosud. A přitom respektovat pařížské dohody. Ale za tímto účelem je důležité, abychom na politické úrovni ukázali cestu. My jsme na to připraveni, je pro nás evidentní, že musíme hájit ekologickou a sociální společnost. Jsme přesvědčeni, že se nám to společně podaří. Jsme přesvědčeni, že můžeme hájit obojí. To znamená zároveň snižovat emise a zvýšit eh, ekonomický růst. Takže tím vytvoříme nové pracovní místa a jasné, že trh práce se změní, ale naše zodpovědnost je pomoci rozvoji kompetencí občanů, abychom byli schopni čelit všem těmto změnám, je důležité chápat, že je to cíl, který musíme skutečně hájit, musíme se za něj postavit. Já jsem Švédka a naše socialistická vláda hájí boj proti klimatickým změnám a investuje do něj. A musím slíbit Gretě a všem těm mladým, že uděláme všechno pro to, abychom zvrátili klimatické změny. Děkuji za Renew Europe na dvě minuty, paní Rodríguez Ramos. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, za naše politické uskupení mohu říci, že všichni víme, že nikdo nemůže zůstat na okraje, ani zákonodárce, ani vlády, prostě nikdo. Prostě ta klimatická katastrofa už v tuto chvíli má velmi mnoho obětí. Víme, že máme velmi málo času, velmi málo času na to, abychom ukontrolovali toto oteplování. A pokud si to uvědomíme, tak si uvědomíme, že potřebujeme opravdu silná opatření. Úplně nová opatření. Musíme jednat jiným způsobem než v minulosti. Pouze 3% našich občanů si myslí, že to jde opravdu o závažný problém, ale právě pro naše syny a vnuky je to naprosto primární naléhavé téma a proto také každý pátek vychází do ulic a vyžadují od nás, abychom jednali. Samozřejmě, že zdroje na naší planetě jsou omezené a my prostě spotřebujeme, spotřebováváme příliš mnoho a vytváříme příliš mnoho odpadu. V některých odvětvích dokonce je to více jak 90% toho, co se mm, vyhozí. A jak to, že bychom neměli být schopni konzumovat daleko rozumějím, eh, rozumějším způsobem? Teď máme také oběhové hospodářství, eh, recyklaci, eh, ekologické hospodářství, tak, abychom prostě si vážili těch zdrojů, které využíváme pro jakýkoliv druhý jakýkoliv způsob výroby, protože víme, že v mnohých oblastech se prostě už na dekarbonizaci velmi pracuje a v mnoha oblastech se lidé k tomuto tématu už zcela jasně postavili. A tady jde o paušální eh, problém, který se týká u nás všech. Nemáme tady ale bohužel žádnou eh, nadnárodní organizaci, která by mohla vybízet k závazným opatřením. V Paříži se hovořilo o tom, že potřebujeme jednat rychleji, musí to být jasnější dohody a Evropská unie zcela ukázala své ambice. Ten Green Deal to je opravdu dobrá mapa, dobrý plán, ale musíme si uvědomit, že pokud se k tomuto dílu nepřihlásí všichni a nebudou ho závazně plnit, tak to fungovat nebude. Děkuji mnohokrát, děkuji. Děkuji. A teď eh, pan Eichhout má dvě minuty za skupinu Zelených. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vlastně všem, kdo zařadili toto téma na pořad jednání pod eh, jako téma klimatická ekologická naléhavost. A to je velice důležité, protože když vás poslouchám, pane Ettingere, tak opravdu nemám ten pocit naléhavosti krize, v jejíž středu se nacházíme. A to je přesně ten problém. Komise hovoří o cílech, eh, které byly rozhodnuty rozhodnuty již před pěti lety ale věda od té doby pokročila. Pokud si přečtete veškeré vědecké zprávy, které se objevují denně, pak ukazují, jak naléhavý je problém, s nímž se potýkáme. To je naše budoucnost, ale je to také o příležitostech, které má evropský kontinent, aby svoje hospodářský změnil, tak, aby dosáhl klimatické neutrality a zároveň vytvářel nové pracovní příležitosti. Ty všechny zprávy tady jsou, ale Rada pořád má potíže v tom, aby se dohodla a uhlíkové neutralitě. Možná, že to bude v prosinci, ale už to trvá déle než rok a příští rok to bude předposlední rok před eh, Paříží. Budou to tedy stejné cíle, které byly dohodnuty před pěti lety. To není eh, ten naléhavý přístup, po kterém volají občané je více třeba dělat a je třeba jasně ukázat, že je to naléhavý úkol, nejenom z těchto rozprav, ale z akcí, které bude dělat Rada komise a také tato sněmovna. Protože je moc pěkné, že posloucháme všechny ty rozpravy na plenární zasedání, ale když přijde na politiky, tak ani tato sněmovna nedosahuje svých cílů. Teď hovoříme například o země reformě zemědělství. To je důležité odvětví, které může hodně znamenat pro klimatické změny. Ale já vás nalehám, abyste dosahovali výsledků nejenom v projevech, ale aby se zajistilo, že reforma zemědělství skutečně bude zelenou reformou a že to nebude zase jednou eh, jenom dotace pro velké farmy. A nakonec o obchodu. Měli bychom zajistili, aby klimatu odpovídaly i obchodní dohody, čili ty hlavy eh, o kapitol kapitoly o dobrovolnosti by tam neměly být. Mělo by to být všechno závadné, protože pak teprve to bude obrážet ta naléhavost tohoto úkolu, kterou si to zasluhuje. Za skupinu ID paní Sardone má minutu. E Takže je tu řada různých návrhů, ale klíčová otázka je klimatická krize, ta naléhavost té situace a levice říká, že se bojí o lidi, ale musíme se bavit o sociálních otázkách, o platech. Možná, že jaksi chudoba už teď nefrčí, takže to nikdo nezmiňuje, ale mně se to nezdá. Podívejte se na všechny ty lidi v ulicích. napříč kontinentem. Musíme mít cíle, které jsou uskutečnitelné, ne nějaké iluzorní vzdušné zámky. Je naprosto nepřijatelné mít cíle, které jsou nesplnitelné. Musíme mít jasné cíle, které splní cíle očekávání veřejnosti, spotřebitelů a i ochrání přitom životní prostředí. Takže opravdu si musíme stanovit jasné priority v této krizi. A nyní za EKR na minutu a půl kolega Vondra. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme konzervativci, paní, takže my skutečně máme pocit, že bychom měli životní prostředí odhá, odkázat eh, našim dětem životní prostředí nikoli v horším, ale v lepším stavu, než jsme ho sami zdědili. Zároveň si musíme připustit, že ta zelená dohada bude hodně drahá a že může dokonce uškodit těm, kdo mají nízké a střední příjmy a zemím, které jsou e, energeticky zranitelné. A v neposlední řadě e, by to mohlo být celé zbytečné a k ničemu, pokud by Čína, Spojené státy a ostatní e, nešli stejnou cestou. Proto si myslím, že musíme provést patřičné posouzení našich aktivit. Zatím takové posouzení není. A musíme mít program, co budeme dělat, pokud jde o ty zranitelné členské státy a nízkopříjmové skupiny v našich společnostech. A v neposlední řadě nemá vůbec smysl urychlovat naše závazky, pokud tady nebude zcela jasný závazek ze strany druhých. A nic takového není. České přísloví říká, že cesta do pekla je eh, dlážděna dobrými úmysly. Já si vzpomínám, že prezident Macron eh, říkal, že je třeba udělat malé kročky a eh, hned byly žluté vesty na ulicích. A proto si myslím, že bychom se měli vyvařovat takovému riskantnímu scénáři. Jeho svědky jsme byli tep jenom až teprve loni. Nyní za skupinu Evropské sjednocené levice eh, GUE paní Matias. Paně Ettingene, já bych, Pettingere, já bych neřekla, že jsem přímo překvapená, ale jsem frustrovaná. Eh, hovoří se tady o naléhavých problémech klimatu a klimatických změnách. My máme nové problémy, ale vy se snažíte nám vnucovat stará řešení, která už se prokázala jako neúčinná. My chceme slyšet něco o vašich prioritách. Vy mluvíte o e, kvótách, o povolenkách obchodování e, uhlíkem a tak dále, ale nemůžeme e, řešit jenom zelenou ekonomikou a takovými to opatřeními tento problém, dokud se nepodíváme na to, jak to vypadá se systémem jako takovým, protože potřebujeme více investic a zajistit klimatickou a sociální spravedlnost. Já zcela chápu, že lidé na ulici médiích eh, eh, mají své problémy a vy byste je měli začít potřebo, poslouchat, naslouchat jim, aby musíme začít něco dělat hned. Není dobré hovořit o nové zelené smlouvě, pokud proto neexistuje eh, skutečný plán. A za nezařazené paní Evy. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já musím říct, že zcela souhlasím s tím, co řekl pan Eichhout i paní Matias to znamená hovořit tady o nějakém systému redukce, tak to je trošičku anachronické a hovořit tady poté o nějakém trhu, který vlastně vůbec není takovýmto směrem zaměřen a hlavně si nejsme vědomi té naléhavosti té situace. A proto, abychom se s tím mohli nějakým způsobem popasovat, tak musíme hovořit také o půdě, o zemi, protože ve chvíli, kdy chcete bojovat s klimatickými zeměmi, no tak musíte ruku v ruce s ochranou půdy protože potřebujete vlastně 2000 let pro to, abyste vytvořili 3 cm úrodné půdy a to se může okamžitě smít při první potopě. A Evropská komise si myslí, že Evropa musí také změnit v podstatě více, jak mm, prostě několik milionů eh, tun úrodné půdy. A to všechno stojí samozřejmě miliony každým rokem. Itálie neustále přichází o úrodnou půdu, ale nejenom Itálie, Francie, Španělsko se nachází ve stejné hrůzné situaci. Evropská komise hovoří o biodiverzitě, ale já doufám, že tato strategie také bude zohledňovat také otázku ochrany půdy, protože v půdě je jedna čtvrtina celé celosvětové biodiverzity. Takže ano, hovořit o neutralitě v pořádku, pořádku, ale musíte jít ruku v ruce s ochranou půdy, protože pokud nebudeme řádně ochraňovat naši půdu, tak nemůžeme bojovat s klimatickými změnami, protože pokud chcete bojovat s klimatickými změnami, tak musíte zastávat holistickou politiku, musíte bojovat proti monokulturám a musíte také bojovat proti intenzivnímu zemědělství, jinak to prostě nepůjde. Na minutu a půl pan Weiss. Adam, I'm sorry. Pani Weiss, pardon. Tady došlo ke změně. Omlouvám se vám, paní Weiss. Děkuji. Kolegové, poslanci a poslankyně, děkuji za zařazení klimatu na pořad jednání. Přichází to v stěžení okamžik, protože brzy nás čeká přijetí Evropského Green Dealu. A my musíme hledat ty správné reakce, správné nástroje, aniž bychom ztratili konkurenceschopnost, aniž bychom přišli o pracovní místa. A dá se to, my to zvládneme. Musíme vnímat ty obchodní příležitosti, které v tomto procesu jsou. Jsou to výzvy, které jsou zároveň příležitostmi. Měli bychom spolupracovat s 900 tisíci malými středními podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky a každé společnosti. Musíme ukázat, že Evropská unie je schopna to využívat inteligentním a inovativním způsobem, aby to úsilí o snížení emisí vytvářelo více pracovních míst a lepší konkurenceschopnost. Takže je tu mnoho dobrých věcí, tohle je ta praktická logika a tak to by Evropská unie měla fungovat. Jedině Evropská unie, která je přesvědčena o přednostech svobodného obchodu a e, roli e, podnikatelů při ochraně planetu, může uspět. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Gutaland. Děkuji, paní předsedkyně. Musíte jednat tak, jako kdyby hořel opravdu váš vlastní dům. Přesně tak to říkala i Greta Thunberg, ale já to ještě jednou uh, zmiňuji, protože tady hovoříme o nouzové krizi je to krize, protože eh, vědci jeden za druhým nám ve svých vědeckých studií ukazují, že tady prostě potřebujeme lepší leadership, prostě větší, silnější leadership na celém světě, tak, aby vlastně, eh, abychom se popasovali aspoň částečně s negativními dopady eh, těchto klimatických změn. Ano, samozřejmě nemůžeme tady teď začínat omdlévat, ale musíme samozřejmě jednat eh, s rozvahou. To znamená, potřebujeme více inovací, protože s inovacemi přijde i vyšší míra blahobytu a prostě právě leadership musíme ukázat, protože to je to, co svět potřebuje a potřebujeme ale také další konkrétní opatření. A tady Evropská unie nese opravdu konkrétní zodpovědnost, protože tyto možnosti budou existovat pouze tehdy, pokud budeme schopni vést eh, tento mm, klimatický převrat, pokud budeme schopni vytvářet nová pracovní místa, která budou v souladu s klimatickými změnami a zůstaneme tak také konkurenceschopní. Ano, ty příležitosti, možnosti tady jsou, ale musíme být ambicioznější a proto my vyžadujeme, aby Evropská unie si stanovila opravdu velmi cílevědomé z eh, cíle pro rok 2030, to znamená více jak minus 40%. A musíme také navýšit ty dotace a pomocné finanční prostředky, které povedou k tomu, že prostě užívání fosilních paliv se opravdu zminimalizuje. To znamená, uděláte všechno pro to, aby prostě tento přechod k jiným zdrojům energie byl co nejlepší. Ano, hovoří se tady o různých věcech. Hovoří se také o tom, že prostě potřebujeme také chránit eh, půdu, potřebujeme také eh, chránit eh, naše moře. Hovoříme také o letecké dopravě, my si myslíme, že tady hovoříme o klimatické nouzové situaci a proto musíme hledat mimo jiné také ale příležitosti, které nám to všechno uh, poskytuje. Paní Šabo? Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže tato klimatická krize, jak tomu říkáme, je, je, je to jako kdyby se blížila nějaká bouře znaky, jako kdybychom eh, měli jaksi eh, nějakým způsobem vytáhnout, stáhnout plachty, ale my furt nic neděláme. A krize se přitom šíří, Mnoho členských států si vytkli do roku 2050 jako cíl neutralitu. Předsedkyně příští komise si z toho vytkla prioritu. Je tu mnoho řešení, které můžeme činit okamžitě, jako například snížení e, rychlosti lodí. To může způsobit o 20% snížení emisí nebo lepší zvládání přetápěných veřejných budov. A to, co říkají věci, je jasné. Emise skleníkových plynů musí drasticky poklesnout oproti dnešku, pokud chceme eh, se udržet eh, ten vzrůst na 1,5 stupně. A nemůžeme eh, promarnit ani měsíc. Každý, každá desetina stupně se počítá. Bylo nám to připomenuto že Evropská unie se musí postavit do vůči role v eh, této situaci. One minute, eh, mis- Že, pan Žado, na jednu minutu. Merci, uh, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ta naléhavost, o které tu máme hovořit, tady nechceme teď hovořit o tom, co říkají vědci, protože to víme. Teď jde o činy, činy, činy. A vy, pane komisaři, nám určitě dáte jaksi bilanci, jakožto určitý plán dalších kroků, protože zatím nejsme na dobré cestě, pokud jde o plnění pařížských dohod. Z hlediska například společné zemědělské politiky, kdy jen posilujeme skleníkové efekty, ztrátu biodiverzity a přitom bychom měli dělat přesně opak podporujete eh, ty dohody o volném obchodu, které jsou klimatocidní a vedou poškozování biodiverzity. Eh, použili jsme miliardy eur pro banky. Takže možná bychom měli teď využít miliardy na klima. Evro, ECB, eh, Evropská investiční banka musí fungovat ve spolupráci, aby se investovalo do izolace domu a tak dále a tak dále, sociální spravedlnost, tak abychom se e, zbavili těch, jsou Putin a další, abychom nebyli závislí na fosilních palivech. Můžeme e, tím zároveň posloužit cílím Evropu, Evropy klimatu. A nyní paní Griset. Merci, madame le président. Děkuji vám, paní předsedkyně, drazí kolegové e, a kolegové. Všichni se shodneme na tom, že tu vyhlašujeme ekologickou mimořádnou situaci. Ale teď jde o opatření a jejich účinnost. Takže jak mobilizovat um, tolik peněz, vlastně tisíc miliard, když nejsme schopni mobilizovat ani desetkrát míň. Stále více Evropy a více Evropy pod záminkou ekologie. Ta priorita je teď zejména si uvědomit, že eh, exponenciální demografický růst je příčinou této krize a je, dále delokalizace produkce. Jedině místní spoluprácí a národní spoluprácí s jasnými cíly a správnou diagnózou můžeme reagovat na ekologické výzvy. Na minutu má slovo paní Zalevská, prosím. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, škoda, že je nás tak málo děti a mládež, která protestuje a také občané, kteří nás zvolili, od nás neočekávají plamené projevy. Těch už je až moc v rozpravě na téma klimatu. Očekávají konkrétní plány, konkrétní výsledky, které by také měli zdroje financování. Proto děkuji za ty, kdo se přimlouvají za e, fond spravedlivé transformace. Tím je třeba začít. A co máme? Nemáme ani komisi. Proto apeluji na francouzské zelené, aby hovořili s prezidentem Macronem aby designoval kandidáta na komisaře, protože už je na čase, abychom mohli hlasovat o celé komise, která nám předloží rozpočet a ne, aby tady byly jenom plány, hesla, za kterými nestojí žádná konkrétní řešení. Přece jsme se ptali pana France Timmermanse, jak bude vypadat zákon o klimatu, jak chce rozdělit peníze pro ochranu životního prostředí, ale on přece nám vůbec na žádnou otázku neodpověděl. Doufám, že budeme společně opravdu pracovat pro ochranu životního prostředí. Děkuji. E, minuta a půl, paní Hazekam, prosím. Děkuji. Mnohokrát děkuji. E, Každá zima, minuta se počítá, když vám hoří dům. Eh, hovořili jsme o různých kompromisech a přitom nám hoří dům. Máme tady nesmírně závažný problém a opravdu musíme vyhlásit naléhavý nouzový stan klimatu a klimatických změn, protože milion druhů eh, mohou úplně vymřít, zmizet. Proto si myslím, že musíme bojovat na všech frontách, na celé planetě. A jak je tedy možné, že Evropa vydává miliardy na programy, které nejsou příznivé pro životní prostředí, na různé projekty, které jsou přímo strašné pro životní prostředí. Například v Amazonii eh, zuří požáry a eh, pěstujeme, eh, chováme zvířata, hospodářská zvířata a to způsobuje obrovské emise skleníkových plynů. Komisař Timmermans to nechce vidět. Jak můžeme dosáhnout klimatických cílů, jestliže eh, průmysl, odvětví eh, tady v Evropě jsou úplně vynechány. Náklady na klimatické změny eh, můžou být eh, sníženy o polovinu, pokud snížíme spotřebu ryb, vůbec masa. Pokud se budeme spíše pohybovat ve směru spotřeby rostlinné potravy. A vůbec systém dotací, tak jak momentně existuje, je naprosto defunkční. Děkuji vám, paní předsedkyně. Všechny ty rozpravy o klimatických změnách hovoří o apokalyptických důsledcích, pokud pruce neskníme zdroje energie a se životní styl. To Totež jsme slyšeli na eh, klimatickém klimatu, Torontu, summitu v Torontu, kde se předpokládalo, že teplota bude růst o 1,5 a 4,5 1,5 stupně do roku 2030. My už jsme na půl cesty a viděli jsme, že zatím ten nárůst byl jenom 0,25 stupňů. V 70. letech vědci nám říkali, že vstupujeme do nového eh, epochy mini eh, ledové epochy. A eh, mluvilo se o tom, jak popel z elektráren bude působit na eh, to, že se budou, rost, eh, budou tát eh, ledy na polech, ale vidíme teď melankoličík cyklus a různé takové různé výhestrahy. Ale zdaleka největší dopad klimatické politiky je na energetické náklady, na životní standardy a na ekonomiku. Jednoduše řečeno, dekarbonizace znamená deindustrializaci. Znamená to vlastně jednostranné odvzdání zbrojení. Tyto poliky nahrazují potom obrovské eh, příjmy z eh, fosilních eh, paliv a přitom tady potom nejsou žádné daňové příjmy, aby bylo možné samozřejmě také pokrývat sociální služby. Tato doba bude, bude na ní se bude vzpomínat jako na nejhorší období. Teď na minutu a půl paní McGuinness, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji kolegové. Já si myslím, že tady zapomínáme na to, že v reálném světě se ty věci opravdu dějí. Například u nás v mé oblasti se schází v tuto chvíli naše městská rada a už školí své zaměstnance v oblasti klimatických změn. A ve vedlejší obci se také eh, už hodně angažuje právě pracovní skupina pro udržitelnost. Kromě toho také máme samozřejmě i různé dobrovolné aktivity z různých eh, oblastí a částí společnosti, kteří opravdu něco dělají. Takže nezapomínejme na to, ale musíme dělat daleko víc a jak, jakým způsobem, protože samozřejmě tady my všichni na všechny ukazujeme prstem, ale já si myslím, že místo toho, abychom na sebe ukazovali prstem, tak musíme prostě jednat. Samozřejmě, že je to roztříštěné a musíme jednat. Musíme jednat hlavně v oblasti zemědělství, protože farmáři a statkáři vědí, že musí jednat, ale ve chvíli, kdy vy je zaženete do kouta a budete je ze všeho obvinovat, tak se nemohou stát součástí toho toho řešení. To znamená, musíme být velmi opatrní v tom smyslu, jak hovoříme, protože podívejte se, zemědělci stávkují a chtějí, chtějí, abychom jim pomohli. A máme samozřejmě také rozumné, chytré, inteligentní způsoby opospodařovávání půdy a tím způsobem se musíme ubírat. Musíme ale vyslat celá zásadní silné signály tak, aby byli odměňováni ti, kteří opravdu eh, něco dělají. Kromě toho celý protravinový řetězec je přerušen. 70% eh, všech eh, potravinových ehm, výrobků je kontrolováno pouze čtyřmi největšími firmami. A kromě toho tady hovoříme o, o, o obrovských obratech právě pro ty největší. A to je něco, co prostě musíme nějakým způsobem změnit předtím, než tady budeme hovořit o tom, jak jsou důležité klimatické změny. A paní Bonafé, dvě minuty, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Dnes hovoříme o krizové naléhavé ekologické situaci. Ano, to je něco, co je třeba brát vážně v každém případě, protože teplota prostě se zvyšuje a to zvyšování pokračuje opravdu bezprecedentní rychlostí. Spousta z nás má osobní zkušenosti s katastrofálními klimatickými dopady a to v každém případě je realitou. V tu tuto chvíli hovoříme také o 7 miliardách lidí, kteří žijí na této planetě. V roce 2050 už to bude 10 miliard, jenom nedávno to bylo 5 miliard. To znamená, pokud chceme nějakým způsobem jednat, tak musíme změnit způsob našeho chování. V tuto chvíli, pokud chceme bojovat proti klimatickým změnám, tak musíme přijímat nové politiky, musíme chránit to, co už máme, musíme chránit biodiverzitu a přírodu, ale musíme hovořit také o čistých technologiích, o udržitelných nových technologiích, i v oblasti mobility. Potřebujeme dopravní a přepravní prostředky, které nebudou tolik kontaminovat. Potřebujeme lepší infrastrukturu, potřebujeme také lepší sdílenou mobilitu, potřebujeme také eh, umět školit lidi eh, k novým kompetencím a schopnostem. Potřebujeme změnit vůbec náš spotřebitelský model, potřebujeme fungující oběhové hospodářství, potřebujeme nová pracovní místa v oblasti recyklace, protože to je ten způsob, jakým můžeme vlastně chránit pracovní místa. Musíme je přizpůsobovat těm současným požadavkům a potřebám. Potřebujeme ale na to všechno zdroje, zdroje, aby to mohlo fungovat. Paní předsedkyně Uršula von der Leyen prostě potřebuje zajistit dostatečný počet finančních prostředků. Bude to rozpočet, musí to být rozpočet, který bude více zohledňovat klimatické změny. Eh, Nobel, fyzik, který dostal Nobelovou cenu, řekl, proto, abychom mohli dál na této planetě žít, musíme tuto planetu chránit. To znamená, prosím, prosím, chraňme naši planetu a ne protože to říká Greta, ale protože to je naše budoucnost pro všechny. Pan Štefanca. Madam President, Commissioner pane komisaři Ettingre. Pokaždé, když se bavíme o klimatu, tak se vzhlížím na galerie k mladým lidem, protože právě o tom se bavíme. A chci vám sdělit toto poselství. Evropská unie je gigantem omezování klimatických změn, ale také trpaslíkem, pokud jde o schopnost se přizpůsobovat klimatickým změnám. Ke klimatickým změnám už dochází a my děláme tak málo, co se týče přizpůsobování. Musíme se přizpůsobit například tím, jak budeme stavět domy, eh, předcházet klimatické migraci, stavět hráze proti povodním, zvládat lesy, aby nedocházelo k požárům, eh, ozeleňováním střech v našich městech. Není žádný rozpor mezi zmírňováním a přizpůsobováním se a, a, klimatickým změnám a předcházení. Například ve Francii izolace domů je adaptačním eh, opatřením, které připravuje domy na klimatické změny, ale, změny, ale pouze 3% v rámci víceletého finančního rámce bylo vyčleněno na ehm, adaptaci. V příštím víceletém rámci skutečně využijeme naše prostředky v praxi. Děkuji. Na minutu pan Blos. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Klimatická krize to není přece žádná přírodní katastrofa. Ne, ne, ne, vytvořili jsme si ji sami a je také výsledkem špatné politiky. A proto, aby se to změnilo, ehm, 4,4 miliony lidí v září vyšlo na ulici. Děkujeme Fridays for Future, děkuji, děkuji za každý platák, děkuji za každého jednoho, kdo vychází v pátek na ulici. Děkuji, protože to je zcela jasné, co říkají věci. Nemůžeme prostě pokračovat tak, jak eh, jsme postupovali do posavat, jenom nějaká prázdná slova. Potřebujeme nové klimatické zákony, které ale budou také implementovány. Komise ovšem hovoří, ale poté 1,5 miliard euro investuje do fosilních paliv. A podívejte se také, jak jedná náš německý parlament. Prostě je to vše, jsou to všechno jen prázdná slova. Takhle ale té uhlíkové neutrality rozhodně nedosáhneme. Uvědomme si to, ale jenom tady hovořit to nestačí. Musíme také jednat, činit. Děkuji. Děkuji a na minutu paní Limer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 Když tady vidíme ty klimatické neurotiky, kteří hovoří o té krizi, no tak podívejme se jenom, kolik CO2 je v naší atmosféře a podívejme se na výši CO2 v posledních 150. Tak když se podíváme ale na historii naší planety, tak zjistíte, že toho CO2 v ovzduší bylo dříve ještě daleko více než těch 400 ppm a to ještě horší, co tady vlastně existuje, je to, že tady není žádná úměrná korelace o které hovoříme, například ti zelení hysterikové, kteří hovoří že o tom, že 100 100 PPM znamená navýšení o 2 stupně eh, Celzia. No tak to se je můžeme podívat jenom na to, v jakém ovzduší atmosféře žili dinosauři. Tehdy eh, může, hovoříme o více jak 1500 ppm v atmosféře, takže podívejte se, asi o 50 stupňů Celzia více. Já bych tady v podstatě mohla uvést spousta dalších čísel, ale ono by to asi bylo trošičku moc pro ty politiky, kteří tady sedí. Podívejte se, změna klimatu, to je něco úplně normálního, k tomu dochází a my se tomu musíme přizpůsobit, protože tady bojovat tím způsobem, jak vy hovoříte, no tak to prohrajeme všichni na plné čáři, to je úplně jasné. A pan Terč na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že bychom si všichni měli uvědomit, v jaké situaci se opravdu nacházíme. A to, co tady všichni říkáme, protože tady všichni hovoří o vědě, ale ono je to jako kdybychom tady hovořili o magii nebo o nějakých kouzlech, protože tady v tuto chvíli vůbec nepoužíváme selský rozum, protože jsme čím dál tím dále od racionálního jazyka. V podstatě je to stále více a více ideologická debata, která je radikální. To znamená, vůbec nepoužíváme normální selský rozum, protože tady Tady je to všechno opravdu ideologická debata. Eh, my vlastně z debaty vyháníme všechny ty, kdo by se něco spochybňovali či kladli otázky a hledali eh, řešení. Myslím, že eh, musíme všichni vyvinout určité úsilí, abychom nedovolili takovým fanatikům,